komisi obecné pokyny pro státní podporu poskytovanou energeticky náročným odvětvím a nyní bych předala slovo panu Pirilovi, aby předložil tuto otázku. Grazie, presidente, signor commissario, onorevoli deputati. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení poslanci. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří podepsali eh, tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Jde o to, aby Evropská unie bojovala proti klimatickým změnám. A to vedlo k tomu, že, politi- že byly zřízeny politiky společenství, které mají velký vliv na evropský průmysl. Omezuje se eh, oxid uhličitý a Zatím je to příliš jednostrané. Vede to k tomu, že riziko přesouvání podniků nebo vůbec riziko eh, přesouvání emisí oxidu uhličitého je veliké. Cíle, které si stanovíme, musí být realistické, vše musí eh, být dobře zváženo. Chtěli bychom vyzvat komisi, aby velice přesně zkoumala nástroje obchodování s emisemi a také příslušná finanční opatření, která je doprovází, tak aby eh, jsme zabránili tomu, že trh eh, bude nevyvážený. Eh, směrnice, která byla změněna v roce 2009, předpokládá, že od roku 2013 teplárny, které mají, musí snižovat emise oxidu uhličitého a ono to opravdu vede k tomu, že se zvyšují náklady elektřiny a zvyšují se náklady na výrobu energie. E, navíc se zjistilo, že další, další náklady systému ATS pro evropský průmysl kvůli vyšší ceně za elektřinu představují 8,5 e, miliard euro ročně. A mm, nepřímé emise tady nejsou žádným způsobem kompenzovány, na rozdíl od těch přímých. A to vede k opravdu nevyvážené situaci. Vede to k narušení hospodářské soutěže v Evropské unii. A pokud neuděláme podobně kompenzační systém i pro nepřímé emise, tak hrozí, že podniky se budou přesouvat a bude to velké, velké nebezpečí. Všechny ty riskantní eh, kroky se tady nebo eh, ty nebezpečné emise se řeší určitými omezenými opatřeními a některé fáze emisí nejsou zohledněny. To znamená, že ty kompenzace nejsou vždy přidělovány tak, jak by bylo potřeba. Eh, tady jsou dvě možnosti produkce Někde se používají fosilní paliva a někde ne. A zkrátka ty emise nejsou vždy zohledňovány tak, jak to eh, je ve skutečnosti. Někde například se dostává eh, za elektřinu pouze 30 Máme potom v Evropě eh, dva, eh, stejný produkt, který byl ale vyroben dvěmi různými způsoby a je to opravdu eh, nevyvážené, neodráží to situaci, ty kompenzace neodráží reálnou situaci, to znamená, že ji nemohou ani ovlivňovat správným způsobem. Uh, Měli bychom přece chránit eh, náš průmysl, nebo chtěli bychom ho podpořit. A mě by zajímalo, jak komise chce nyní postupovat eh, v tomto odvětví energeticky náročné, eh, které je náročné na energii peníze, které jsou získány z ETS, nejsou potom používány vhodným způsobem. Někdy dochází ke spekulativním manévrům. Mě by zajímalo, jak to komise chce řešit. Mnohokrát děkuji, pane Prilo. A nyní bych ráda předala slovo panu komisaři Šemetovi, aby pohovořil jménem komise, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, komise si uvědomuje, jak vysoké jsou náklady na elektřinu při výrobě ocely a také, že opatření v oblasti změny klimatu může mít negativní dopady pro tento sektor. Uvědomujeme si také, že ekonomická situace je velice závažná, musíme tedy podporovat ekonomickou obnovu, musíme uplatňovat inteligentní opatření a musíme si uvědomovat, jak zacházet s energetickými zdroji. Chceme si ponechat energeticky náročná odvětví v Evropské unii, která budou konkurovat podnikům po celém světě. Chceme strukturálně posílit konkurenceschopnost tohoto odvětví trvale udržitelným vývojem, ale nechceme zaručovat nízké náklady na elektrickou energii z dlouhodobého hlediska. Zaměříme se na opatření, která umožní eh, potenciálně zlepšit strukturalizaci daného odvětví. Co se týče směrnice ETS, která je součástí klimatického balíčku z roku 2008, členské státy mohou poskytovat kompenzace za náklady CO2 v případě výroby elektrické energie pro podniky, kde je riziko, že se tyto podniky přemístí eh, jinam právě kvůli emisím uhlíku. Musí být vše v souladu s pravidly pro poskytování státní pomoci. Co se týče nepřímých eh, nákladů může docházet pokřivení trhu a může být podkopávána cenová politika díky používáním ETS a může skutečně vzniknout riziko relokalizace kvůli emisím uhlíku do jiných zemí. Prohlášení Rady při vyjednávání balíčku o klimatických změnách komise vytvořila základní principy, jak poskytovat finanční pomoc pro pokrytí nepřímých emisních nákladů. Finanční kompenzace by se měla omezit eh, na ta energetická náročná odvětví, která nejsou schopná zvládnout eh, nárůst elektrické energie vyplývající z CO2 prostřednictvím produktových cen tak a jejich podílu na trhu a právě tyto podniky se musí přemysťovat mimo Evropskou unii kvůli těmto vysokým nákladům. Když jsme definovali pravidla pro kompenzaci, co se týče CO2 nákladů, komise musí věnovat pozornost potřebám a také odůvodnění pomoci ve světle uchování vnitřního trhu a také poskytování státní dotace. Uvědomujeme si také, že jsou omezené rozpočty, musíme zachovat konkurenci firm, které působí v tomto sektoru. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Takže na úvod má slovo pan Reil jménem EPP. Máte dvě minuty, prosím. Komisár. Paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji vám za na vaše prohlášení, ale musím říci, že to není odpověď na otázku, která byla položena, protože ta otázka Ehm, hovoří o tom, jestli je zajištěno, jestli rychle dokážeme dospět k nějakým výsledkům. Průmysl, eh, který chceme vyjmout z určitých eh, zátěží, potřebuje jistotu při plánování, to znamená, že potřebujeme již brzy rychlá rozhodnutí, která budou jasná. A tento proces už trvá velmi dlouho. My všichni jsme věděli, že to je velice složitý eh, postup, složité řízení, když jsme se do toho pouštěli, ale tehdy, když jsme tady přijímali kompromis o směrnici o obchodování s emisemi, tak tady uděláme ten ústupek za té podmínky, že ten průmysl, který bude velmi zatížen, bude zároveň na druhé straně kompenzován, protože jinak by neobstál ve světové konkurenci. A já očekávám, že to, eh, na čem jsme se tehdy vlastně dohodli s radou a s komisí, díky čemu jsme přistoupili na kompromis, bude splněno. Protože se obávám, eh, že Eh, tady vlastně se ty věci čím dál tím více jak si eh, stahují, stahuje se, eh, je to takový stále omezenější pohled na věc. Ono nejde jenom o ocel a o hliník, týká se to mnoho oblastí, například chemického průmyslu. A to, co bylo tehdy politickým základem toho kompromisu, je teď jaksi opovíjeno a já z toho mám strach. Situace se od toho tehdejšího rozhodnutí nezlepšila, ale je stále komplikovanější, protože eh, konkurence stále více roste a my všichni bojujeme za to, eh, aby průmysl měl důležité místo v budoucnosti, je velice důležitý pro budoucnost Evropy. A já si myslím, že Evropský parlament nyní očekává, že to, co jsme se tehdy dohodli udělat, také bude uděláno. A nejenom kvůli průmyslu, ale kvůli lidem, kteří pracují v těchto podnicích, kvůli pracovním místům a kvůli budoucnosti Evropy. Eh, Velice děkujeme panu Roylovi a nyní za skupinu sociální demokracie paní Marita Luskov. Děkuji. Průmysl je velice rozhodujícím faktorem pro pracovní místa. Pouze pokud budeme mít konkurenceschopný průmysl, tak bude možné, aby rostl sektor služeb. A proto je velice důležité, aby komise byla přísná, aby vše pečlivě zanalizovala a hlavně, aby byla aktivní musí se snažit aktivně získávat konkurenční výhody, pokud jde o oxid uhličitý, neboli nesmí docházet ke znevýhodňování podniků. navíc je potřeba umožnit tady výjimky pro určitá průmyslová odvětví. Musíme samozřejmě postupovat inteligentně. Není možné si to vykládat tak, jakože evropský průmysl se může vymknout ze své zodpovědnosti, že může uhýbat před svou zodpovědností za emise oxidu uhličitého. Tyto věci musí mít komise na paměti i v případě, že by mohly mm, některé země přijít o pracu. Na druhé straně Některá eh, lobistická úsilí věci přehání a proto opravdu potřebujeme fakta, musíme být objektivní a musíme být do určité míry i nedůvěřiví, pokud jde o eh, sledování té situaci. Děkuji, eh, pan Busoj. Paní předsedající, komisaři, kolegové, je důležité, abychom zde stanovovali cíle, které se týkají snižování emisí skleníkových plynů, pokud chceme bojovat proti změně klimatu. Jsme si jisti tomu, že Evropská unie v tom má být lídrem na světové scéně. Musíme postupovat pragmaticky a opatrně, pečlivě analyzovat dopad všech těchto opatření. Přidělování bezplatných povolenek může mít dopad nebo bude mít dopad na energetiku a i na konkurenceschopnost energeticky náročných odvětví. Samozřejmě, že v průmyslu jsou různé dopady, záleží to na tom, jakého druhu jsou ty e, vysoké pece. Například v Rumunsku je 50 je 50 ocele vyráběno v těch elektrických vysokých pecích, to znamená, že dopad zde bude vysoký. A stejná situace je i v dalších členských státech. Zdůrazňuji, že ocelářství nebo že ten trh ocelářství je globální. A pokud chceme snižovat emise, tak to zároveň může mít dopad na konkurenceschopnost a může to pokřivit hospodářskou soutěž. Pokud nedojde k dohodě, tak eh, průmysl v Evropské unii bude pod tlakem. Proto se také navýší riziko relokalizace emisí uhlíku. Pokud chceme to riziko snížit, tak musí komise ve svých budoucích pokynech pro státní podporu říci, že všechny průmysly a to rozhodnutí, že, že, že mají nárok také na rozhodnutí, které pochází z toho roku, mm, z to, to, na to poslední rozhodnutí. Ehm, musí to být tedy i na ty nepřímé náklady, protože pokud se to takto nebude řešit, tak to řešení bude pouze polovičaté. Ohrozí to konkurenceschopnost evropského průmyslu, ohrozí to pracovní místa v EU a může to také eh, omezit i snahy o snižování emisí CO2. Děkujeme. Nyní pan Šimanský za ECR. Pane komisařu, eh, paní panově. Děkuji mnohokrát pane komisaři, vážení kolegové, díky politice na ochranu životního prostředí je celá řada našich odvětví pod ohrým, ohromným konkurenčním tlakem oproti odvětvím, která fungují mimo Evropskou unii, kde nejsou e, žádné limity. Pro ocelářský průmysl to znamená méně inovací, méně investic a také přemysťování do zemí mimo Evropské unie. V celé řadě evropských zemí je, je skutečná zátěž neuvěřitelná. Je to také případ Polska. Dochází k pokřivo, pokřivování konkurenceschopnosti na vnitřním trhu a pokud chceme ztratit skutečně naše vedoucí úlohu, tak tyto podniky budou odcházet, měly by získávat veřejnou pomoc ze státních rozpočtů. Děkuji. Nyní za skupinu sociální demokracie paní Rosy jedna minuta. Pardon, za skupinu EFD. Formát instrumenty spekulace. Vážení kolegové, už jsme zde hovořili o riziku k tomu, že může docházet k finančním spekulacím na trhu s emisemi a že také může dojít k delokalizaci firm, které už nebudou schopné čelit hospodářské soutěži v rámci EU. Jedná se to, nebo vzhledem k tomu, že elektřina, že ta situace z, eh, ne, dopadne nejvíce na energeticky náročné odvěty, jako je výroba ocele nebo hliníku. Domnívá se komise, že by eh, se to mělo odrazit eh, v situaci v členských zemích. Eh, myslíme si, že by zde měly být kompenzace, pro, aby se zabránilo riziku delokalizace. Také se ptám, zda by zde neměly být určité finanční kompenzace, nebo zda by se to nemělo týkat spotřebované energie. Ehm, domníváme se, že zde může dojít k nekalé konkurenci ze třetích zemí. Možná by se to ještě mělo dořešit. Děkuji. Děkuji, říká předsedající. Nyní. Za... Nezařazené paní Doc, ale nevidím ji zde. Nevidím ji v sále. Dobře. Takže tím se dostáváme k jednotlivým řečníkům a nyní bych dala slovo panu Lízemu na dvě minuty, prosím. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Chtěl bych poděkovat panu Pirilovi eh, za to, že se ujal tohoto tématu protože my sice nemáme tady žádné kompetence v této oblasti, ale musíme eh, dávat komisi podněty. Tady nejde pouze o, eh, o elektroocel, ale je i celá řada dalších eh, odvětví, která jsou ohrožena, například odvětví hliníku nebo chemie a ty by měly také mít možnost čerpat tyto podpory. A naším problémem není směrnice o obchodování s emisemi a už vůbec ne ta pozměněná, protože v té současné, která platí do roku 2012, tento předpis nemáme. A v té nové směrnici eh, jsme výslovně stanovili, že ty podniky, které jsou uh, ohroženy carbon leakage, budou mít u přímých i nepřímých emisí podpory a komise by to měla realizovat. Myslím si, že problémem ale není text směrnice, protože eh, je teď vylepšený, máme tam tu možnost té kompenzace, která tam dosud nebyla, ale problém je, že komise musí začít jednat a potřebujeme jasný rámec pro podpory, který by byl přehledný, protože jinak tady budou skryté dotace v různých členských státech a to bude ještě více narušovat hospodářskou soutěž. Babiš. Řeknu to zcela otevřené. Některé podniky na to už opravdu velice napětě čekají, protože už v tuto chvíli jsou ztrátové a nebo nemají žádné zisky, protože ty certifikáty, které eh, sice byly zdarma rozděleny, eh, byly eh, vyučtovány podniky, které vyrábí elektřinu. A pokud od roku 2000, nebo pokud v roce 2013, kdyby nedostali tu podporu, tak by potom mohli udělat rozhodnutí, která by nám jako lokaci v Evropě nebyla příjemná. Samozřejmě nesmíme mít nadměrnou kompenzaci, ale ani ne eh, příliš malou kompenzaci. A samozřejmě tady máme také benchmarky. Jde eh, pouze o eh, kompenzace pro deset nejlepších podniků, což je dostatečný podnět k tomu, aby se všichni snažili se dostat mezi deset nejlepších, 10% nejlepších. Děkuji. Děkuji. Minutu, prosím. Ocelářský průmysl představuje základy Evropské unie a je to jeden z centrálních pilířů. Bez ocelářství nemůžeme zajistit růst na globálním trhu, kde nejsou žádná závazná pravidla. Produkce ocely a hliníku vyžaduje velkou spotřebu elektrické energie. A cílem snižování emisí vede k tomu, že dochází k nárůstu ceny elektrické energie. Věřím, že výroba oceli i hliníku ve vysokých pecích musí být vzata v úvahu. Je to jeden ze sektorů, který zcela jistě má nárok na poskytování bezplatných povolenek, abychom byli neustále konkurenceschopní na globálním trhu, abychom zrušili tyto nevýhody, měli bychom poskytnout státní podporu. Děkuji. Nyní pana, paní Lara Komi. Paní Komi, minuto a půl. Děkuji. Myslím si, že to je pro mě osobně také důležité téma, protože tato směrnice může mít vysoké dopady na energeticky náročná odvětví. Musíme zajistit větší efektivitu celého systému. Finanční investice musí jít zejména do výzkumu a vývoje, protože to přinese prožitek, požitek odvětví celého sektoru. Musíme také podporovat inovace. Je důležité, aby se to odrazilo v zaměstnanosti. Musíme také zamezit diskriminaci jednotlivých postupů. Ale je důležité, aby se zamezilo odchodu firem do zahraničí, protože tím by se vlastně snížil počet firm, které pracují v Evropské unii a mělo by to dopad na trh práce. Nejlépe bychom měli investovat do nových technologií a do inovace a tím posílíme ekonomický růst a vývoj v Evropě. Je třeba zajistit, že ten, aby ty přímé a nepřímé emise vlastně nes, neměly negativní dopad. Děkuji nyní paní Rovana Plam. Děkuji, já bych také chtěla poděkovat kolegovi Pirilovi za to, že vyjádřil tuto zprávu. Pane komisaři, chci zdůraznit také to, že role ETS má e, mít pozitivní dopad má to vést k používání energeticky efektivnějším technologiím. A jsou zde však určitá odvětví, která jsou jaksi uprostřed, která se snaží internalizovat náklady, chtějí eh, modernizovat, chtějí také, pracují na různých certifikátech. Je důležité si uvědomit, že však toto trvá dlouho v porovnání s vývojem na trhu a proto to také sniž, nebo zvyšuje riziko neúspěchu firmy nebo relokalizace. Může to mít dopad na sociální situaci. Například v Rumunsku je to dost vysoko to riziko, protože Rumunsko je už vlastně hraniční zemí, takže chceme, aby komise přijala veškerá opatření, která tomu mají zabránit. Děkuji. Nyní pan Van Nistelrooy, minuta. Het eh, co 2 eh, no, Děkuji. Politika oxidu uhličitého v souvislosti s oxidem uhličitým v Evropské unii je naprosto jasná a také politika pro ta odvětví, která mají být chráněna. Otázka je, zda odvětví výroby elektřiny může ty náklady eh, předávat dále do svých produktů, nebo potom ty další odvětví, jestli mohou tyto náklady přenášet na eh, spotřebitele. Otázka je, jestli nepřímé náklady za elektřinu budou platit zákazníci. Myslím si, že tady potřebujeme opravdu podrobné a obsáhlé informace. Eh, článek 10, ten mm, by měl být uplatňován, musí být uplatňován v celé Evropě. Není možné, abychom tady ohrožovali rovné podmínky pro všechny. Německo eh, chce opustit jadernou elektřinu a mě by zajímalo, jaký vliv to bude mít na náklady pro německý průmysl. To je něco, co by mě velice zajímalo. Thank you, Ms. President. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu Pirelovi, že nanesl tento důležitý um, problém. Mus, dochází k tomu, že tyto odvětví odcházejí z Evropy, musíme jim poskytnout možnost dalšího rozvoje. Některé sektory jsou závislé na vysoké spotřebě elektrické energie a bohužel eh, vzniká riziko, že ztratí konkurenceschopnost jak v rámci Evropské unie, tak mimo Evropskou unii. Například eh, po světě dochází eh, k velkému růstu ocelářství, jsem si jist, že Evropská komise musí řešit tuto problematiku prostřednictvím státní podpory, prostřednictvím nových finančních prostředků a také zajištění konkurenceschopnosti těchto odvětví průmyslu, které zaručují a zajišťují celkový růst a rozvoj Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Má slovo ještě pan Pirilo na minutu, prosím. Devo Rád bych poděkoval všem svým kolegům ze všech politických skupin, kteří se vyslovili k tomuto bodu a kteří takto podpořili moji ústní otázku. Musím říct, že nejsem úplně spokojen. Máme ještě postup Catch the Eye a poté bude hovořit zástupce komise. Já se obávám, že to úplně není nejlépe zorganizováno. Doufám, že se nám podaří zlepšit eh, postup při debatě. Prostřednictvím tisku chci poukázat na to, že jsem zklamán, jakým způsobem odpovídá komise na můj ústní dotaz. Je skutečně politování hodné, že si komise víceméně myje ruce nad touto problematikou. Jsem tedy rád, že celá řada kolegů podpořila tuto otázku. Žádal bych komise, aby přímo odpověděla na mé dotazy a pevně doufám, že budete věnovat patřičnou pozornost tak závažnému problému, který způsobuje velké potíže tak důležitému sektoru v Evropské unii. Děkuji mnohokrát a Nyní máme dva kolegy, kteří se přihlásili do postupu Catch the Eye. Nejdříve paní Jeslověska. Dobře, není v sále a proto bych chtěla požádat o slovo paní Silvia Tykau. Děkuji za slovo. Máme zde ocelářství a také loďařství. To jsou odvětví, na nichž eh, naše země závisí, nebo má země na nich závisí. A tím pádem závisíme i na evropský rámec, který by mohl umožnit rozvoj těchto odvětví, protože konkurenceschopnost evropských odvětví a evropských pracovních míst závisí na tom, jak se nám podaří pomoci energeticky náročným odvětvím. Debaty, které se týkají těch povolenek na emise v těchto odvětvích, by měly podpořit takové podmínky, které jsou příznivé pro společnosti, které investují do zelenějších, do ekologičtějších a energeticky účinnějších technologií. Domnívám se, že přežití našeho průmyslu bude záviset na tom, jaká opatření přijmeme nyní a doufejme, že tady se to bude, Se to bude jména v ocelářství. Děkuji. Nyní pan Šemeta. Thank you, Mrs. President. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Pirilovi za to, že předložil tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Chtěl bych jasně říci, že komisi si určitě nemije ruce nad eh, tímto tak závažným tématem. Jasně říkám, že je zde posouzení dopadu, které má posoudit právě pokyny pro státní podporu. Toto posouzení nyní probíhá a v rámci tohoto posouzení se podíváme i na ocelářství a i na další odvětví, která by mohla být ohrožena tímto problémem. To znamená, že dokud nebude ještě hotovo to posouzení dopadů, tak nemůžeme učinit nějaký konečný závěr, jakým odvětvím by, nebo na, na jaká odvětví by se ty pokyny vztahovaly. Co se týče načasování a časových lhůt, tak komise by ráda, aby nové pokyny byly přijaty do konce eh, tohoto roku, poté co proběhne ještě veřejná konzultace. Generální ředitelství pro konkurenceschopnost zahájilo veřejnou konzultaci, rozeslali jsme dotazníky. Jsou to kontroverzní otázky, která se týkají způsobilosti, také jsou zde nové konzultace, které se týkají výše podpory. Obdrželi jsme asi 140 odpovědí ze členských států, různých průmyslových asociací a nevládních organizací činných v ochraně životního prostředí. Nyní Eh, vlastně analyzujeme ty odpovědi a poté připravíme návrh pokynů pro státní podporu. Členské státy i všechny zúčastněné strany budou eh, pak možnost se vyjádřit v další konzultaci a zároveň i Evropský parlament o tom bude informován. To znamená, celý proces bude naprosto průhledný. Připravujeme nové pokyny pro státní podporu a do konce tohoto roku předložíme návrh. Děkuji. Rozprava k otázce k ústnímu zodpovězení je u konce a teď už se dostáváme k dalšímu bodu a to je prohlášení komise k bezpečnostním skenerům. Opět dávám slovo